Sacharov nebyla rozhodována na konferenci předsedů, ale aby o tom rozhodoval celý parlament. Colleagues. Vážení kolegové, byla jsem eh, informovaná, že proběhla velice důkladná diskuse na konferenci předsedů během dnešního dopoledne a pevně věřím, že bychom měli ponechat tento orgán, aby vyřešil tuto otázku do budoucnosti, ale zcela jistě vaše poznámka byla zaznamenána a vyvolala znepokojení u, i, i u jiných kolegů, ale budeme nyní pokračovat v hlasování. Pane Ransdorfe, je to stejné téma? Pokud ano, tak bych ráda pokračovala v hlasování. Pane Ransdorfe, jedná se o stejné téma? Ano, paní předsedkyně, týká se to stejného tématu. Vím, že Sacharovova